meine Damen und Herren. Dámy a pánové, vítám vás na dnešním ranním zasedání. Jsem velmi rád, že zde můžeme přivítat zástupce litevského předsednictví. A litevské předsednictví dnes zde zastupuje ministr zahraničí, pan Antanas Linkevičius. A já jsem byl eh, v pátek ve Vilniusu a tam jsem měl možnost eh, s ním pohovořit také s eh, paní prezidentkou. A musím říci, že jsem měl možnost navštívit i litevský parlament a také jsem měl možnost být na náměstí Herland Begistov a tam jsem měl možnost si posedět a tam jsem zjistil a skonstatoval s velkým obdivně, jak náš kolega Landbergis a naši eh, přátelé, jak v lednu 91, myslím, že to bylo, tak s jakou odvahou postupovali. Opravdu to bylo pro ně obrovské osobní riziko a jak eh, bojovali za svoji zem, takže za to bych jim chtěl poděkovat. Jsem velmi rád, pane ministře, že jste dnes tady s námi a jsem rád, že pohovoříte o prioritách rozšiřování. A tak si uděláme první eh, představu. Jste určitě víte, že během litevského předsednictví se přistoupí k velmi důležitým rozhodnutím a že je eh, důležité, abychom úzce spolupracovali během litevského předsednictví a z delegace společného výboru o, pro evropskou integraci eh, máme, tady parlament, eh, parla, máme tady zastupce parlamentu Bosny a Hercegoviny, takže vás tady vítáme, pane Hergačisi. Pane ministře, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, for your kind words. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaše milá slova a za tento úvod. Já jsem velmi rád, že zde mohou být v Evropském parlamentu. Já sám jsem v minulosti byl europoslancem, takže vím přesně, co to znamená. A význam Evropského parlamentu stále roste a my chceme s vámi se spolupracovat, být v kontaktu, provádět konzultace. A já a celý můj tým se o to budeme snažit. Po tomto stručném úvodu bych chtěl říct i několik slov o prioritách našeho předsednictví. Samozřejmě velice stručně, protože již tady bylo řečeno, že budeme hovořit podrobněji o partnerství a rozšiřování, ale úvodem bych chtěl jenom říci, že v Litvě nebudeme nic vynalézat odznova, ale navážeme na předchozí práci. Tímto bych chtěl velice poděkovat irskému předsednictví. My navážeme na jejich práci a budeme dále pokračovat v tom, co již bylo zahájeno. A ono ostatně se to promítlo již do programu našeho tria, který jsme přijali e, spolu s Řeckem a Irskem, kdy se zaměřujeme na růst, pracovní místa, Čili máme takové, abych tak řekl, tři pilíře. Důvěryhodná Evropa, otevřená Evropa a rostoucí Evropa. Důvěryhodnost, to pro nás znamená důvěryhodné finanční systémy, daňová disciplína, bankovní unie, měnová unie. A důvěryhodnost je také důležitá s ohledem na to, jaký pocit mají evropští občané. Ono nestačí jenom něco, co deklarujeme my, nějaké naše slogany. Ne, mělo by i občané mít pocit, že je tady obecně důvěryhodné prostředí. To není jednoduchý úkol, ale přesto se o to budeme snažit. Dále, Evropa rostoucí. To souvisí s jednotným vnitřním trhem, s realizací jednotného vnitřního trhu, soustředit se na růst, výzkum, E, pracovní místa. My se potýkáme s nezaměstnaností mladých ve výši 25%. To jsou opravdu velmi dramatická čísla a to nevyřešíte nějakým usnutím prstu a v některých zemích je to dokonce 50% nezaměstnanost mladých, čili se o tom samozřejmě hodně mluví. Uh, my jsme třeba se to jednalo, řešilo s Řeckem, a které, kde bude vyčleněno na to nějakých tady 8 miliard euro na tyto programy, ale jak již řekli i ostatní ministři, toto není jenom na vládách. Eh, Brusel nevyřeší veškeré problémy. Ano, ten může poskytnout, doplnit nějaké zdroje, ale velké kroky musí učinit právě i národní vlády. A konečně Evropa otevřená. Otevřená Evropa to znamená dialog se třetími zeměmi, rozšiřování, asociační dohody a partnerství. A také velmi stručně, protože jsme v Evropském parlamentu, bych chtěl zmínit, že máme i určité národní priority, které se snažíme zakomponovat do těch tří pilířů. A to jsou Mm. Jednak tady eh, je tady priorita vázaná na ten růstový pilíř, to je jednotný vnitřní energetický trh, o tom se už hovořilo mnohokrát, že by to mělo být dokončeno do roku 2014, měly by být eliminovány ty energetické ostrovky do roku 2015. I my jsme jeden z nich. 23 let nezávislosti a stále jsme v této situaci. To není akceptovatelné, ale to není jenom naše starost. Energie, energetika, to je velká priorita pro mnoho kolegů. Čili to musí být také součástí toho rostoucího pilíře. A konečně také makroregionální strategie země, třeba Baltského moře, spolupráce, Tady to všechno velmi expanduje, roste, máme tam úzké horizontální vazby, nejenom určitou spolupráci, ale také integrační aspekty a to všechno můžeme tady společně řešit. A dále dva národní pilíře nebo priority, které budou zahrnuty do té oblasti otevřené Evropy, to jsou jedna východní partnerství. Následně, pokud samozřejmě chcete, můžete položit určité otázky. Já nebudu o některých věcech hovořit podrobně, ale můžeme o tom mluvit později v rámci diskuse. A konec dále také ochrana vnější hranic Evropské unie, což i pro nás je velmi důležité. My máme hranici s Kaliningradem, s Běloruskem, 650 km hranice s Běloruskem a e, rádi se tady podělíme o naše zkušenosti. Nyní, co se týče rozšiřování. Tak my jako předsednictví chceme být nestraní. Chceme být skutečně nestraní, nezávislí, vyjednavači, zprostředkovatelé. Ale to neznamená, že budeme lhostejní. Ne, chceme být aktivní, chceme pomáhat partnerům e, pracovat na, následujíc, na příslušných úkolech. Chceme být tady konstruktivní. Jsou tady takové tři bloky, které bych rád vypíchl v tom procesu rozšiřování. Nejprve velmi stručně Island. To je něco, o čem se mluvilo již dlouho, ten proces byl zahájen. Teď známe, jaké rozhodnutí učinila nová vláda, musíme to respektovat, ale podělím se o své zkušenosti. Já jsem se setkal s novým ministrem zahraničních věcí a velmi se mi líbilo, že on řekl, že bychom měli dále podporovat to klima, to prostředí dialogu, měli bychom navázat na to, co bylo zrealizováno v rámci dialogu. Kolem této vlády není vstoupit do Evropy, to je jejich nové rozhodnutí, oni se takto rozhodli, my to respektujeme, ale nadále musíme s Islandem zůstat v kontaktu. Je to důležitý partner. Dále Turecko. Turecko, o tom se stále mluví, slyšíme o něm každý den ve zprávách, ale bylo jistě velmi dobrým rozhodnutím otevřít kapitolu 22, eh, dále sledovat situaci, dohled, dozhled na tou situaci. Některé ty zprávy pochopitelně jsou znepokojivé, ale musíme mluvit s našimi kolegy. A mimochodem, celý ten proces jako takový jistě mm, je velmi důležitý a pomáhá ovlivňovat situaci v terénu. Čili měli bychom dále pokračovat v tom dialogu, který není jednoduchý, trvá dlouho, jak víme, ale je to přesto velmi důležité. A konečně Balkán. Balkán pochopitelně je velmi důležitý v celém tomto procesu a opět my chceme být pozitivně konstruktivní, chceme pomoci těmto zemím dosáhnout pokroku. Eh, těší nás rozhodnutí zahájit přístupová jednání se Srbskem. Doufáme, že se to podaří v rámci našeho předsednictví. Známe ty podmínky. Víme, jak těžké bylo dosažení toho paktu mezi Srbskem a Kosovem. Víme, jak to bylo složité pro obě strany na úkor jejich popularity, takže toho si vážíme, ale bylo to strategické rozhodnutí a nyní je neméně důležitého realizovat, implementovat. Čili my budeme tento proces velmi pečlivě sledovat mm, a budeme se tady k tomu přistupovat pozitivně. Co se týče Kosova, tak eh, doufáme, že bude možné brzy zahájit ty dohody o stabilizační a aso, rozhovory o stabilizační a asociační dohodě. Já sám se chystám je do tohoto regionu za dva týdny, setkám se s příslušnými zástupci. Stejně tak včera jsem hovořil se zástupcem Firomu, bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Nebudu zacházet do detailů, samozřejmě známe to. Víme, jaká je tam složitá bilaterální situace v tom regionu, také co se týče implementace té dohody, takzvané dohody z 1. března v souvislosti s tou krizí z loňského roku. Přesto snažíme se k tomu přistupovat pozitivně. Uh, a mm, snažíme se pokračovat na té eurointegrační cestě a mm, my doufáme, že tomu nějak přispějeme v rámci předsednictví a také možná bilaterálně, protože i my se můžeme podělit o naše historické zkušenosti. Máme určité dobré zkušenosti. Já jsem mluvil s jejich premiérem a jistě si toho můžeme hodně předat. Dále Černá hora, tak eh, mm, nedávno, respektive minulý týden, jsem se setkal s ministrem zahraničních věcí. Opět do detailů jsme eh, hovořili o různých důležitých tématech a věřím, že se nám postav, postaří postoupit ku předu. Složitější situace je v Albánii a v Bosně a v Hercegovině. Hmm, asi před týdem proběhl Eh, no, ty příslušné národní volby v Albánii. To, je důležitý, to byl důležitý test. My nyní se budeme snažit Albánii posunout směrem ke kandid, statusu kandidátské země. Proces tam není jednoduchý, ale budeme se snažit pokračovat v dialogu. To samé se týká Bosny. Opět situace je velmi složitá, komplexní, obtížná. Uh, Eh, samozřejmě zejména s ohledem na nedávný vývoj v regionu. Ta země výrazně zaostává v těch integračních úkolech EU, ale eh, přesto mm, nemůžeme my jako Evropská unie jim tam předepisovat a diktovat určité věci. Je potřeba jejich politická vůle, jednota Pochopitelně je tady i celá řada dalších otázek, dalších věcí, dalších témat, ale byl jsem požádán, abych nehovořil příliš dlouho, takže se to pokusím dodržet. Samozřejmě dále třeba situace v Egyptě, hm, o tom bychom také mohli hodně hovořit. Musíme být na pozoru, být obezřetní. Mm, musíme tu situaci analyzovat odpovědně, víme, že společnost je rozdělená, víme, že ty rozdíly jsou poměrně hluboké a ten konflikt e, mm, není možné se tomu vyhnout, ale my musíme k tomu přistupovat konzistentně, musíme tu situaci odpovědně komentovat, což jsme se do posud snažili činit abychom vyjadřovali jasnou pozici. Já věřím, že e, později ještě tento měsíc budeme toho vědět víc a můžeme se moci k tomu lépe vyjádřit. Já doufám, že to bude spíše dříve, nežli později. Také spolupracujeme v mnoha dalších oblastech a třeba dnes, což není náhoda, tak proběhne trialog, kdy se budou projednávat vnější finanční nástroje, což Jedná se o složitý, sofistikovaný případ, ale ty pozice se snad zbližují a já doufám, že možná ještě dnes později tento večer hm, to nějak dotáhneme, posuneme. Já nechci eh, teď zacházet do dalších detailů, abych vás příliš nenudil, aby to nebylo příliš dlouhé, ale jenom bych řekl, že jsem připraven zodpovědět jakékoliv vaše dotazy. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře. Já bych vás zde chtěl přivítat jménem EPP a chtěl bych vám popřát mnoho zdaru během nadcházejícího předsednictví. Ano, mezinárodní dimenze je důležitá, protože máme problémy kvůli krizi, ale máme jiné problémy v krizi. Vy jste se zmínil o finančních nástrojích. Já bych chtěl říci, že v rozpočtu roku 2014 nám dělá starosti, že tam dojde k velice značnému krácení a to nám dělá starosti. Pokud je o zahraniční aspekt a otázku rozšíření, já bych se vás chtěl zeptat na Turecko. Je pravda, že na radě ministrů se rozhodlo otevřít kapitolu 22 za určitých podmínek a potom po letních prázdninách já si myslím, že Evropský Evropský parlament by se měl tímto zabývat. A chtěl bych se vás zeptat, pokud jde o politiku sousedství, tak jaké máte očekávání ohledně samitu ve Vilniusu a jakým způsobem eh, budete pracovat na tomto summitu, na co se zaměříte, jak se díváte na asociační dohodu s Ukrajinou vzhledem eh, k situaci bývalé premiérky paní Timošenkové a také, abyste pohovořili o jižní dimenzi. Jak nahlížíte na Sýrii a na rozhovory ohledně Ženevy 2? A také bychom vás chtěli požádat, abyste pozorně sledovali vývoj situace v Egyptu, protože Evropský parlament se právě k tomu vyjádřil během minulého plenárního zasedání. Pane ministře, bude také vaším úkolem a chtěl bych, abyste pohovořit o jednání mezi EU a Spojenými státy a co očekáváte od tohoto eh, vašeho předsednictví a potom ještě závěrem, pane ministře, děkujeme vám za to, že jste nezapomněli na vztahy s Latinskou Amerikou a že příští týden ve Vilniusu bude zasedání parlamentní Eurolaku a nejenom za to, že eh, za jaké možnosti eh, jste nám umožnili, ale také to, že mnoho ministrů se bude moci zúčastnit tohoto schromáždění. Děkuji. Thank you, minister, for being here. Děkuji, pane ministře. Ehm, přeji vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví a chci se vás zeptat, zda byste nám mohl říci něco o svém přístupu k Bělorusku. Nyní přijímáme zprávu o evropské politice vůči Bělorusku. A hm, také bych chtěl ehm, znát vaše názory na Vilniusu. Bil- Dostali eh, eh, se ke mně určité otázky, na kterou již mám svoji odpověď, ale zajímalo by mě váš názor. Schvalujete puč v Egyptě? To je jedna otázka. Druhá otázka. Jak jménem předsednictví vnímáte způsob, jakým členské státy reagovaly na incident s letadlem prezidenta Eva Moralese porušením a porušení mezinárodního práva. Myslíte, že neposkytnutí ochrany eh, kritikovi vlastních řad neznamená porušení zákona a um, také ehm, porušení evropské suverenity. To je také uh, porušení zákona, mám na mysli pana Snowdena. Vážení kolegové, já jsem teď uzavřel seznam řečníků. Nebudu moci dát slovo všem, protože máme málo času. A tak, i tak je ten seznam dost dlouhý. Pokud se má dostat e, na všechny nebo na, na maximální počet řečníků, tak maximální řečnická doba je pět minut. Slovo má pan kolega Kasi. Děkuji. Pane ministře, přeji vám dně úspěchu vašeho předsednictví a doufáme, že budete ambiciozní ve svém úsilí ehm, dosáhnout tolika změn v zahraniční politice. Mně, já se chci mm, zmínit o procesu rozšíření, chci začít Tureckem. My v ALDE Věříme, že kapitola 33 mm, je klíčová. Já bych vás chtěl požádat, abyste byl ne víc statečný, ale ambicioznější co do otevírání nových kapitol. To je důležité pro občany Turecka, sousedství Evropskou unii jako celek. Také jste řekl, řadu bodů týkající se jednotlivých západobalkánských států. A Bosna byla zmíněna jako poslední. Delegace z Bosny, státního mm, příslušného parlamentu, je eh, tady s námi a budeme dále jednat o tom, co a jak budeme dělat. Vstup Chorvatska má konkrétní důsledky. První červenec je první den, kdy se již nebudou exportovat potraviny z Bosny a Hercegoviny. Je tedy nutné přijmout novou legislativu, která by chránila spotřebitele a umožnila tyto důsledky překonat. Můžete nám k tomu něco říci? Je Evropská unie eh, připravena jim pomoci? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře že jste přišel mezi nás. Já mám dvě otázky k summitu ve Vilniusu. Jako příprava předpokládáte um, zaměření na lidská práva eh, v těch debatách a také můžete se trošičku zamyslet nad tím samitem ve Vilniusu, jaký vývoj předpokládáte. Předpokládáte nějaký vývoj pro země východního partnerství po summitu ve Vilniusu. Děkuji, pane předsedo, vítám vás za EKR. Co se týče Vilniusu, Moldavsko, Arménie, Gruzie. Možná uh, byste se mohl vyjádřit, jak vidíte situaci nové vlády v Gruzii, co se týče lidských práv a nějaké kritiky, která tam padla a nadcházejících prezidentských voleb. Také um, jsou um, na cestě k podpisu asociační dohody. Jaký signál by to vyslalo, pokud by byly přijatí a Ukrajina byla odmítnuta? Jak by ostatní členské státy um, vnímali, že eh, bychom řekli ne Ukrajině, tak jak by to pomohlo paní Timošenko vzhledem k jejímu věznění. Um, Myslíte si, že funguje politika cukru a byče s režimem Lukašenka? Jaká další opatření můžeme přijmout na zlepšení lidských práv tam k západnímu Balkánu? Já jsem zpravodaj pro Montenegro, eh, to je poměrně pozitivní ten vývoj. Eh, můžete se vyjádřit k Srbsku a jednání mezi Srbskem a Kosovem, jak se vyvíjí eh, co do budoucnosti Kosova a také ta e, prokletá otázka názvu Makedonie, jak tedy e, dát prá Makedonii právo zahájit jednání o vstupu jako kandidátská země. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Já Mm, jsem chtěl zmínit jenom jednu věc. Um, proces rozšíření v západním Balkáně. Vaše země převzala předsednictví v dobrém čase, um, přispěla k tomuto procesu, protože um, je to pozitivní, vy máte, mm, projevil jste velice pragmatický přístup, s tím mohu jenom souhlasit. Um, historie dohody Srbsko a Kosova věci posunuje. I po zvolení mini ta před no, mo- moci probíhá dobře. Doufejme, že to otevře reálné očekávání stát se kandidátskou zemí v brzké době. Bosna Hercegovina, tam máme mm, kolegy, začali jsme jednat včera, jsme rádi, že uh, ukázali eh, reálný přístup, problémy známe, jenom se pokusíme tak, eh, ehm, přispět k řešení. Eh, mm, moje výzva na vás, měl byste být aktivní, ehm, ambiciozní. Srbsko by mělo začít jednat nejpozději v lednu. Nečekejme do té doby. Je spousta práce v mezidobí. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, vítejte a uh, hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Vy jste zmínil proces rozšiřování. a chci zdůraznit, um, My jsme mluvili o Turecku, sdílím názor kolegu, že bychom měli být ambicioznější, zaměřit se na kapitolu 23. Co je klíčové v Turecku, je proces tvorby nové ústavy a to bude klíčové, pokud Turecko se podaří dosáhnout liberální západní uh, ústavy západního typu s předáváním moci, tak všechno bude snažší. O to, na to bychom se měli zaměřit. Co se týče šíření západní Balkán, nejsem tak skeptický, co se týče Albánie. My jsme tam byli s panem Kukanem pozorovat volby. Albánci udělali obrovský pokrok. Byly to nejlepší volby do posud. Um, spolupracují dvě hlavní politické skupiny. Uvidíme, jak ten, ta transformace bude probíhat. Měli bychom uh, tlačit na kandidátský status, bychom nevytvářeli rozdělení mezi Slovany a neslovany. Uh, na západním Balkáně. Jedna otázka k Bělorusku. Vy jste zmínil energetiku. Jak vidíte energetické partnerství se svými sousedy v Bělorusku a především otázku eh, bezpečnosti. A tady mám na mysli jaderné elektrárny, které se budují v Bělorusku. Jak k tomu přistupujeme, abychom měli také vliv na eh, otázku bezpečnosti. Děkuji vám. Eh, Evropská unie a eh, Litva mají stejné priority. Pokud jde o východní partnerství, očekáváme, na výsledky. První dotaz. Eh, je tato úroveň očekávání stejná ze strany Litvy a ze strany Evropské unie, protože často v litevských médiích se kritizuje eh, to, že se zdá, jako by pouze vystupovala dobře Litva a že když se nic nestane, tak to také nevadí ale ten pokrok je důležitý pro asociační kandidáty, ale i pro Evropskou unii. A Litva by mohla přispět jako takový zprostředkovatel. Přístup v Litvě a v EU, myslíte si, že je porovnatelný nebo že je odlišný? Protože když se podíváme na naší cestu do Evropské unie, když zavzpomínáme, tak mm, existovaly uměle vytvořené problémy, které eh, zabraňovaly přibližování ze strany baltských, eh, pobaltských států a upřednostňovaly se zájmy Ruska. Jedná se o evropské struktury a o struktury NATO. Takže jak vypadá situace dnes? Existuje volné svobodné rozhodnutí? Dá se to takto vykládat? Já si myslím, že e, tyto e, stíny e, ne, není dobré, abyste postupovali tak velkoryse. Thank you. Many questions. I'll try to... Děkuji. Já uh, mám několik otázek, především uh, co týče východního partnerství, a k tomu se ještě Eh, na to se ještě chci zavěřit. Pokud se mě někdo zeptá, eh, co by bylo úspěchem summitu východního přátelství, úspěchem tohoto programu samotného, především musíme dobře řídit očekávání. Hmm, není dobré, jak si dát tu očekávání příliš vysoko a pak eh, to vede k frustraci, to není správné. Eh, ani pro nás, ani pro naše partnery, protože skutečnost samotná, že si hlavy států toto dali na program summitu, je důležité. Ehm, to je prezidenti hlavy státu, to, že přijedou, to je, to je úspěch, to ukazuje respekt. To je součást úspěchu, pokud budeme schopni také říci, že máme strategii, co se týče východního partnerství tak mám, že máme praktický přístup, že jsme um, schopni implementovat princip more for more. Někdy to zní mm, dobře, ale pokud se to skutečně, aby se to skutečně implementovalo, pokud udělají víc, tak skutečně dostanou víc. Na to musí být mechanismy, to je součást strategie. Vy jste hovořil o životě po roce 2013. My bychom měli mít vizi protože život nekončí summitem, začíná pro e, spoustu lidí. Takže vize je důležitá. Vzhledem k tomu, že legitimně vynakládáme spoustu času e, diskusy e, eh, na lehavých případech jako Syrie, Mali a podobně, až do půlnoci často o tom mluvíme. To je legitimní, to jsou oblasti konfliktu. Evropská unie je světovým hráčem, nečasto v první linii, ale je důležitá. Neměli bychom zapomenout na to, že celá řada věcí ještě není implementována. A so good news that heads of state... Nem, nemě, ale neměli bychom některé věci pouštět ze zřetele, protože nejsou tedy na prvních stránkách. Takže takže pravidelně se tomu věnovat, to by také bylo známka úspěchu. Další známkou úspěchu, a to někteří z nás znají lépe, by bylo podepsat asociační dohodu s Ukrajinou do summitu. To je možné. Je dobré, že vysíláme koordinované zprávy, že poskytujeme stejné informace důležitá role Evropského parlamentu. Když eh, pořádáme bilaterální návštěvy nebo skupinové návštěvy, tam jsem byl já společně s Radkem Šikorským, ministrem z Nizozemí, ministrem pro Evropu z Dánska. A dalšími sešli jsme se s Janukovičem v Kijevě to byl příklad toho, jak um, k tomu přistupovat. Zvolili jsme tři segmenty. Je tam více práce, ale my jsme řekli Ukrajincům, musíte mít, musíte něčeho dosáhnout ve třech oblastech. Volební systém, legislativa, tam jsou signály, že je pokrok v této oblasti, když tam jsou nedostatky, což není překvapivé. Nicméně potřebujeme zoufale pozitivní zprávy z Ukrajiny. To je segment, kde eh, můžeme mm, být svědky určitého pokroku. Dále justiční reforma, to je, to nepostupuje tak rychle, jak bychom si přáli, to je příliš citlivé, ale je dobrá zpráva, že vědí, co mají dělat. My jim neříkáme, co mají dělat, ale oni to vědí, jaké zákony by měli změnit. Především se to týká e, nezávislosti státního, nejvyššího státního zástupce, aby nebyl pod politickou kontrolou. Protože musíme řešit nejenom stávající situaci, ale také musí být garance pro budoucnost. Justiční reforma tedy je jedna z nejdůležitějších oblastí, které chceme, aby mm, to řešili. Da, selektivní justice, Eh, to není jenom Julia Timošenka, to víme, že to je eh, velice nepříjemná překážka. Já to říkám ukrajinským kolegům, ať se vám to líbí nebo ne, ale v některých hlavních městech toto je takovým, ehm, musím, eh, taková zkouška, test. Zda máte právní stát, pokud to nevyřešíte, máte problém. Musíte zabránit selektivní justici. Nejlepší cesta je propustit Julii Tymošenko, možnit jí lékařskou práci. To by byl humánní krok, to by neuškodilo vašemu politickému systému, to je možné. To všechno, tyto jsou všechno um, signály, které um, vysílají koordinovaně, je třeba je neustále opakovat. Um, jak um, chápu um, stanovisko komise a evropské eh, byrokracie je velice užitečné, nápomocné, protože čas není na naší straně. Kdyby byl, tak bychom mohli eh, si dopřát to privilegium a čekat, ale eh, čas není na naší straně. Je mnoho důvodů, proč. Oni to vědí. Nemůžeme prostě čekat. Protože když souhlasíte se mnou, diskuse s Ukrajinou není, to není jenom prostě další technická diskuse s další zemí o ekonomické integraci, politické přidružení. Ne, to je geopolitický proces, to je, znamená, to je otázka z náš, náš evropský projev bude úspěšný, méně úspěšný, o to jde. To je odpovědnost. Neměli bychom to dělat tedy na úkor eh, požadavku co se na lidská dodržování lidských práv a tak dále. To ne, ale musí to být geotický proces, geopolitický proces, ve kterém bychom neměli prohrát. K jiným, k dalším zemím těch šest eh, členských zemí východního partnerství jsou, je velice odlišných. Asi bychom k ním měli přistupovat v budoucnu individuálně. Nemůžeme aplikovat stejný model dialogu na velice odlišné země. Mám na mysli Ukrajinu, možnost podepsat tu dohodu, další eh, vedou jednání, vítáme Moldavsko například, která se vyřešila situaci um, vládou a podařilo se jim dosáhnout dobrého úspěchu. Je to možné pro Gruzii. Souhlasím s tím, co tady um, bylo řečeno k tomu um, problému demokratického soužití, dialogu mezi opozicí a vládou. Vysíláme tedy stejný signál Gruzii, snažíme se přesvědčit, aby se chovali slušně, upřímně řečeno, není e, možné jednat s opozicí, takže zavřete do vězení, jsou i jiné cesty a to bychom měli brát vážně, protože signály z Gruzie, které máme, nejsou vždy um, plně užitečné, a, ale brzy budou taková eh, ta jednání o přidružení. Mm, pokud eh, to dokončí v červenci, tak je možné, že předběžně podepíšou tu dohodu do summitu. Nebude to snadné, ale komise se bude snažit, aby splnila očekávání a budeme mít další úspěch vedle těch úspěchů, o kterých jsem už mluvil. Vízový dialog. Není čas teď o tom mluvit, ale čas od času bychom se tomu měli věnovat. Ve světě není jediné centrum Evropská unie. Jsou jiné vize, euroazijská unie, mm, cel, různé celní unie a také jsou um, různé jiné přístupy. Neříkám, že to je konfrontační, ale existuje to. A země si vybírají. Zase k Ukrajině. Um, dohody s celní unii, pozorovatelský status. My jim připomínáme, že nemůžou podepsat smlouvu o volném obchodu s Evropou a současně celní unie. Není Měli byste si vybírat, eh, vybrat, která pravidla budou platit. Je na čase si tedy zodpovědně vybrat. Nikoli na úkor dlouhodobé strategie, aby mohly být nějaké krátkodobé problémy, které by vyřešily, ale je to velký trh, 500 milionů lidí, velké příležitosti, které by se jim otevřely a z toho by měli velké zisky a každý den téměř mluvím s ukrajinským tiskem a připomínám jim, že za ně nebudeme rozhodovat, budeme respektovat jejich rozhodnutí, ale chtěli bychom, preferovali bychom evropskou cestu, protože věříme v naše hodnoty evropský projekt a chceme, abyste byli součástí Evropy nejenom z důvodu geografických, ale i jiných. Se Gruzie, to už jsem ji řekl, to není jenom matematický součet Ehm, věcí. Je to založeno na hodnotách, eh, rámním státu, lidských právech. A to všechno by se mělo brát velice vážně. To bychom měli říct našim gruzijským přátelům a současně jim říci, že v určité fázi už to, nebude, to bude nezvratné, ta volba pro Evropu. Kavkaz, Azerbajdžán, zase úplně jiný případ. Azerbajdžán nebude členem Evropské unie, ale jsou důležitým hráčem v energetice v regionu. Mohou být neutrální, no stejní, anebo pomáhat s naší politikou. Takže vytvořme podmínky, jednejme s nimi, s Azerbajdžánem je to důležité, pragmaticky zase ne na úkor našich zásad, protože je tam řada otázek vlastně lidských práv. Ambice nejsou příliš vysoké. Respektujme to a současně udělejme všechno pro to, abychom umožnili naše výsledky. Teď další státy. Moldova je already mentioned. By the way, Mol- tak, Moldavsko, o tom už jsem mluvil. A mimochodem, Moldavsko to je velmi dobrý příklad, kdy eh, takzvaného více za více a o ním se daří velmi dobře třeba v oblasti víz. Ta jednání jsou velice úspěšná a možná ten proces dokončí koncem roku nebo i dříve a měli by dostat skutečně bezvízový režim a to je takzvané více za více. Eh, čili my bychom určitě měli následně ta očekávání naplnit našimi rozhodnutími, ne vytvářet další překážky, to by nebylo náležité, čili měli bychom respektovat to, co se Moldávii daří. A nyní Bělorusko. My, když sedíme zde, tady, tak je to možná pohodlnější pozice než ve Vilniusu, protože tam jsme pouhých 30 kilometrů od jejich hranic. A co se týče energetické spolupráce, tak 40 kilometrů od nás eh, staví jadernou elektrárnu. Samozřejmě to se nám příliš nelíbí, jsme velice citliví k tomu. A omlouvám se, že pro někoho z vás ty příklady pořád eh, opakuji, protože vím, že někteří z vás jste to už slyšeli mnohokrát. Ty moje pozice pochopitelně jsou stejné, neliší se nijak od našeho posledního setkání, ale prezident té země řekl, ano, je to důležité, ale bylo by to příliš drahé, bylo by to, stálo by to dvakrát méně. Čili mm, oni budou raději samozřejmě stavět elektrárnu, která je levnější. A proč to říkám? Abych se vrátil k těm prioritám, které jsem zmínil na začátku. Tak já jsem ze začátku nemluvil o všech těch věcech z důvodu nedostatku času, ale zmínil jsem také energetickou politiku a tady toho chceme udělat skutečně hodně abych třeba zmínil jenom zprávu o pokroku v oblasti energetického trhu nebo seznam tzv. projektů společného zájmu v oblasti energetiky. A nyní se dostávám k vnější energetické politice. Závěry se budou také řešit v rámci našeho předsednictví. Co to znamená vnější politika? Tak to znamená, že by Evropa měla mluvit jedním hlasem k těmto věcem tak důležitým pro všechny. A já se domnívám, že jaderné zařízení instalované 10 kilometrů od našich hranic, které je, řekněme, přinejmenším pochybné kvality, tak to by měl být náš společný problém. Já nechci zatahovat pochopitelně všechny do bilaterálních problémů, to o to nejde, ale tohle je skutečně zvláštní věc, mimořádná věc a my bychom všichni k tomu měli hovořit jedním hlasem. Také bychom chtěli více zapracovat na té směrnici pro jadernou bezpečnost a to je opět součástí našeho společného úkolu. Čili my budeme spolupracovat, naše trpělivost je tak říká nekonečná, bezmezná, ale chtěl bych apelovat na vás na všechny, abyste k této otázce se nad tím zamysleli, nad tím naším společným hlasem. A konečně k konci otázky východního partnerství, ale teď jsem si všiml, že hovořím skutečně příliš dlouho, takže velmi stručně. Eh, jednak jsou dvě možnosti. Buď to čekat, počkáme, uvidíme, anebo takzvaný aktivní přístup. Já určitě chci prosazovat ten aktivní přístup. Nejde o to, že bychom měli čekat. Samozřejmě nikdo není dokonalý, ale buďme aktivní a snažme se něco dělat. Dále Turecko souhlasím. Buďme více ambiciozní, pokud je to možné, tento pří, proces přístupu. Dobrá, vy jste zmínil třeba kapitolu 23 soudnictví, nebo 19 sociální politika, nebo 17 ekonomická a měnová politika. Jistě, my jsme připraveni dále, pokud to bude možné. Albánie Nejsem skeptický k Albánii. Říkal jsem, budeme se snažit do zemi dotlačit ke statusu kandidátské země. Nebude to ovšem jednoduché. Určitě, pojďme, pojďme dále. Teď je tam potřeba realizovat hladce ten proces eh, toho přechodu. Takže ne, já nejsem k Albánii skeptický. Dá se skoro říci, že jsem spíše eh, stavím kladně, ale prostě je to teď na nich. Takže to byla Albánie. Prosím? Bosna. Bosna jistě. Ne, jak jsem řekl. Pokud mě vnímáte jako skeptika, ne, jsem realista. Já jsem ve svém předchozí působení hodně tak pracoval v NATO. Tam jsme ty opravdu hodně do detailu o těch věcech hovořili, věřte mi. A já bych byl rád, kdybyste dokázali tyto věci dělat na státní úrovni, protože jinak některé ty věci, některé ty otázky se budou stále vracet znovu a znovu. Ve vší úctě, ve vším respektu, my jako naše předsednictví se pokusíme dělat co nejvíce, ale některé problémy si musíte vyřešit sami, musíte si to udělat sami. Ano, jistě, situace není jednoduchá, to si musíme přiznat a já skutečně velice respektuji to, co děláte, vážím si vašich dosavadních úspěchů, ale bohužel to zatím nestačí. Musíte toho udělat víc. Sýrie, o tom jsme již trochu hovořili, mu snad nic dalšího. Bělorusko, to jsem také prošel. USA, tak zcela upřímně, já osobně jsem vždy eh, se snažím nějak uklidňovat nálady, nejdu věcí příliš emotivně. Tady tato otázka takzvaného špehování a to všechno, co s tím souvisí, tak já myslím, že bychom k tomu měli přistoupit velmi klidně, se vší vážností, profesionálně a snažit se věci vyjasnit, snažit se vyjasnit tu situaci. Já vím, že ten proces už začal. V pondělí se sešla příslušná skupina, hovořilo se o těchto otázkách, došlo k tomu úvodního setkání, čili popřejme jich hodně úspěchů v jejich práci. Ta situace se musí vyjasnit. Mm, není úplně jasné, co se stalo, ale musíme tedy jednak si to vyjasnit a jednak zajistit do budoucna, že k tomu nebude docházet a musíme bránit naše zásadní, základní hodnoty a mimochodem to jsme jasně američanům řekli. Ale zároveň není možné všechno najednou zničit a zničit celou tu dohodu o zóně o volném obchodu TTIP. Prostě není možné že v rámci irského předsednictví se podařilo dosáhnout určité dohody. Bylo to velmi složité, ale prostě je potřeba si uvědomit, že tohle je důležité. To je důležité pro naši ekonomiku. Ehm, tady nemůžeme nikdy být dost ambiciozní při stanovení nových standardů. My si musíme vylepšit ekonomiku, musíme zajistit růst HDP na obou stranách v Evropě i v USA to musí být priorita, čili nemůžeme do toho jít bez hlavě na úkor všeho. Musíme k tomu přistoupit racionálně, profesionálně, využít příslušné komunikační kanály. Bohužel už nemám příliš času, abych to dál rozvinul, takže to budu muset ukončit zde. Děkuji. Můžeme si dovolit dalších 15 minut na další otázky? Ah, Egypt was. asked uh, Egypt. Egypt. Egypt, I skipped. Yeah. Should I add Egypt? I asked uh, uh three people, as, as your countryman Paletsky. Tak já poprosím ještě další tři kolegy, pan Palecky. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, vážený pane ministře. ty tikrai co se týče Běloruska, vy jste se zmínil o velmi důležitém aspektu pro Litvu a pro EU. A to je otázka té stavby jaderné elektrárny. Právě včera jsme diskutovali o Bělorusku a došli jsme k závěru, že až budou propuštěni eh, političtí vězni, tak potom můžeme zahájit dialog s Běloruskem. Samozřejmě neexistují žádné záruky, že se toto stane. Přesto, ale co si myslíte, jakým způsobem by mohl vypadat tento dialog a jak eh, by se to mohlo využít pro případ eh, samitu ve Vilniusu? Děkuji bardzo, paní předsedající. Nevím, či zadám pytanie v jménu protože... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já budu řeknu, nevím, jestli jste jim eh, vyzval mě, ale každopádně řeknu dvě, tři věty. Pane ministře, vy jste si eh, vědom těch obtížných záležitostí ohledně Moldavska máte představu o tom, jaké politické návrhy můžeme učinit, abychom mohli eh, podpořit tuto oblast, abychom vyslali jasný signál? A potom eh, k Bělorusku. Jaké máte představy, jaký máte názor o této otázce? Můžeme se pokusit učinit krok k další eh, liberalizaci pod režimem eh, Lukašenka a také pokud je o ty eh, vězně? Hvala gospodine predsjedniče. Evo ministre, vrlo pažljivo sam slušao što ste rekli i o Bosni i Hercegovini. E, Međutim, činjenica je da takva politika je dovela do povećanja... Vážený pane ministře, já jsem velmi pozorně si vyslechl to, co jste řekl o Bosně a Hercegovině, ale pravda je, že tato politika vedla k nárůstu významu eh, nejenom politik vůči Bosně a Hercegovině, ale také třeba Turecka. Můžeme tedy čekat od litevského předsednictví, že bude mít více konkrétní politiku směrem k Bosně a Eh, Hercegovině a jaká by, jaké budou konkrétní cíle v rámci vašeho předsednictví. Například, když jste mluvil o Srbsku, tak jste stanovil velice ambiciozní cíl začít vyjednávání ještě před eh, lednem. Čili co přesně plánujete pro Bosnu? Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vy jste téměř nezmínil vztahy s Ruskem, čili chci se zeptat, eh, je Rusko ještě na pořadu dne? Je to ještě stále nějak v procesu? Jak se k tomu staví vaše předsednictví, eh, k těm probíhajícím jednáním s Ruskou federací o eh, té nové bilaterální dohodě a také bych chtěla zmínit doporučení demagnicky přijato tímto parlamentem v nonském roce a také nedávno. 40 poslanců kosignovalo dopis zaslaný vám a jiným ministrům zahraničních věcí, čili chci se zeptat, plánujete toto nějak dostat na pořad jednání rady ještě během vašeho předsednictví? I, I do really. Děkuji. A omlouvám se, některé věci jsem skutečně přeskočil ale jistě rád se k tomu vrátím. Takže Egypt. Tam jsem vysvětlil v eh, moji pozici, jsme znepokojeni těmi, eh, tam tím rozdělením, ale přesto se domnívám, že demokraticky zvolená vláda nemůže být odstraněna vojenskými složkami. Může se vám to líbit, nemusí se vám to líbit, ale to je prostě můj názor. Já se s vámi rád toto podělím. Eh, není to něco, na co bychom měli být eh, pišní, ale prostě já to takto vidím. Dále profesor Latsbergis, eh, to, co řekl, já jsem to, to tady zapomněl zmínit, Zda jsou nějaké rozdíly mezi radou a předsednictvím v oblasti východního partnerství? Ne, mám pocit, že nejsou. Myslím, že je možné tedy mm, že tady nalézt schodu, podporovat tento proces, čili to vnímám takto. Také spolupráce se Štefanem Filem nebo Kathy Eštnovou. Domnívám se, že tam ty informace prostě jsou stejné, že to je na stejné vlně, jsme s tím spokojeni. Ale ten summit to není náš problém. Ano, je to pravda, je to Vilniuský summit, ale spíše je to summit konaný ve Vilniusu. Čili ty úkoly jsou tam společné. Bělorusko, jistě, eh, ano, já jsem pro zapojení. Eh, určitě není možné nějak podporovat izolaci, tak to nic neovlivníte. Musíte mít komunikační kanály, musíte hovořit vzájemně, mluvit a mimochodem to rozhodnutí eh, vyjmout pana Makej, Makej z toho seznamu zákazu cestování, a pozvat ho na červencové setkání, tak to je přesně to, o čem mluvím. A když mluvím o běloruské opozici, tak také říkám, ne, toto není, to rozhodnutí není nějaký dárek, není to nějaká cena, mm, že byste něco udělali lépe, protože celá upřímně o nic lépe neudělali, ale prostě je to o komunikační kanál a my ho musíme využít. A ten pan ministr, pokud přijde, pokud přijde, uvidíme, tak eh, samozřejmě doufáme, že s námi bude vést konstruktivní jednání to bude jistě zajímavé. A mimochodem, samozřejmě po tom červencovém setkání budeme mít další podněty k zamyšlení. Co dále, kudy dále. A já si nechci dělat nějaké iluze, že oni najednou zcela změní své vnímání a chápání, ale prostě jsou to, je to důležitý krok, důležitý kanál a musíme ho využít. Eh, Moldávie, jak jsem řekl, už toho udělali sice hodně, krizi jakoby vyřešili, ale pořád je tam ještě hodně těch problémů. Co můžeme udělat? Eh, tak mít úplnou eh, asociační dohodu před summitem ve Vilniusu, to by snad mohlo být možné, dát do toho veškeré ty byrokratické zdroje také dát jim bezvízový režim, pokud ta vyjednávání budou dotažena. To by byl velmi dobrý signál vládě a byl, jasně bychom vyzna, vyslali signál veřejnosti, že se jim podařilo dosáhnout úspěchu. To by byla velká podpora Moldávii. Co dalšího ještě můžeme udělat? Už nevím. Bosna. Tak zcela upřímně, Nevím, co ještě dalšího bych k tomu řekl. Musím prostě jenom zopakovat to, co jsem řekl, že vedoucí političtí představitelé nyní musí zajistit provedení rozhodnutí Evropského soudního dvora, ukončit diskriminaci, abych to řekl konkrétně, prostě nějaké hmatatelné výsledky. V konkrétní věci, ne, ne abstriktně hovořit, ale skutečně to posunout dále. Musíte udělat konkrétní kroky, jinak to nestačí. By také vstoupila v platnost stabilizační asociační dohoda. Mm, my se pokusíme vám pomoci, ale nemůžeme dělat věci za vás. To je zřejmé. Rusko, Rusko, milá Kristýno, tak nemluvil jsem o tom, protože se mě na to nikdo neptal, když to mě překvapilo. Tak za prvé, Rusko není součástí programu východního partnerství, takže to je jedna věc. A vy jste se tady vyměnil za pana Broka. No já se pokusím předstírat, že jsem pan Brok, ale nejsem. Řekl jsem něco špatně, že on radši odešel? Ne, to jistě ne. Takže Krus... Omlouvám se, já jenom bych vysvětlil. Pan Brok se omlouvá, ale musel se vydat do výboru pro ústavní věci projednávání důležité zprávy, takže proto já jsem zaujal jeho místo. Dobrá, takže Rusko. Ehm, je tady tady ten proces, hm, nová dohoda, a mohu vám říci, že vždycky, když se dělá něco nového, já jsem i četl nějaké články o tomto takzvaném resetu, ale resetovat něco, to neznamená něco smazat, to není klávesa delete, klávesa reset, jakoby to je něco jiného, takže když chcete něco resetovat, něco znovu nastartovat, tak to je prostě něco jiného. A uh, zase věci se tady musí nějak posunout. Já jsem poměrně pozitivní, co se týče přístupu k Rusku. My jsme někdy obvinováni z určité předpojatosti, ale to není pravda. My se snažíme naše vztahy dát na pozitivní notu. A mimochodem, my jsme se za poslední rok tam měli tři důležitá setkání, měli jsme velmi otevřené, upřímné diskuse. Zmínili jsme určité negativní body, negativní aspekty, které sice tam pořád existují, ale mm, je tam řada rozdílů, ale snažíme se zaměřit na pozitivní věci, eh, něco společně realizovat. A já věřím, že to samé může udělat i Evropská unie. Nezapomínat na to, co je složité, ale mm, postavit se k tomu kladně a mm, také ne, neumožnit něco s zadními vrátky, dělat věci konsistentně. Bezvízový, bezvízový režim, my jsme mluvili o Moldávii, Ukrajinci také velmi na tom pracují, na té vízové liberalizaci. Možná se to podaří, ale prostě není možné někomu dát bezvízový režim jenom z určitých politických důvodů. Ne, to je něco, co musí vycházet z určitého časového rámce, z určitých výsledků, kterých oni dosáhnou. Čili ano, tam jsou jisté posuny, ale musí se to dělat příslušným tempem podle příslušných dosažených výsledků, ne automaticky. A to samé eh, se týká i nové dohody. Zase to bude vycházet z nových konkrétních výsledků. A ještě jeden příklad. Měli bychom, tady opět jde o tom mluvit jedním jedním hlasem, jednotným hlasem. A chtěl, řeknu to přímo zde, ono se tady hodně o věcích mluví, ale pořád se hodně píše o takzvané tom třetím energetickém balíčku. To není součástí naší rozpravy zde, ale je to velmi citlivé téma. Já jsem jasně říkal, že by toho měli nechat, protože jinak ta spolupráce nebude možná. Ale teď už to vypadá jinak. To není prostě něco, co jsme si vymysleli my v Litvě, to je pozice Evropské komise. A samozřejmě Rusko je velmi důležitý partner obchodní partner, je to velmi důležitý partner pro Evropskou unii, ale jestliže Rusko chce působit na jednotném vnitřním trhu EU, tak musí dodržovat pravidla, včetně toho energetického balíčku. A um, prostě není to nic dramatického, ale taková je realita. Není to nic um, automatického, ale prostě je potřeba k tomu přistoupit realisticky. Co se týče těch dalších věcí, tak Kristýna tady zmínila ten případ Magnicky. My jako předsednictví zkusíme být, skuteč, se pokusíme být nestraní, nepředpojatí. Ehm, to je ale velmi důležitý případ, symbolický případ dokladuje rozdíly ve vnímání právního řádu v Rusku a jinde. Sankce to je velice citlivý nástroj, mělo by to být až poslední, poslední možnost. A bude si to vyžadovat velkou politickou podporu v čem členských států. Já doufám, že se to podaří. Ale celkově Dá se říci, že ty vztahy se posouvají ku předu, není to jednoduché, ale my musíme být konzistentní, musíme mít konzistentní pozici. A až takto se můžeme spolehnout na nějaký úspěch. Co dalšího ještě? Političtí vězňové v Bělorusku. Ano, promiňte, na to jsem zapomněl. Tak tady musím říct od samého začátku, že ať už hovoříme o, co, o čemkoliv, o komunikačních kanálech, o zapojování, tak to by nemělo být na úkor politických vězňů. Jistě, oni musí být propuštěni a to my jim říkáme pořád. Není to nějaké velké číslo, je to velmi reálné, je to velmi proveditelné. A my jim to stále říkáme, že je potřeba tento, eh, ten, tuto překážku odstranit. Protože to uvolní jejich možnost pro účast na samitu. To je jistě další věc, která by se měla tady řešit po té ministerské radě v červenci. Uvidíme, co se tam dozvíme. Jak říkám, posunout je, přiblížit je k evropskému uvažování. Ten případ vězňů, jistě, to se musí vyřešit. Musí tam být dosaženo pokroku. Bohužel zatím tam žádný pokrok není. To je tedy vše. Thank you, Mr. Minister, for your presence, your presentation. Pane ministře, za vaši přítomnost, za vaši prezentaci. Těšíme se, že se s vámi uvidíme v budoucnu znovu.